goedemorgen, collega's. Dobré ráno, kolegové. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Pan Demagist, předseda, je stále ještě nemocen a proto mám tu čest dnes pokračovat v našem zasedání. Máme návrh pořadu jednání a jak jsem již oznámil, je to tak, že eh, v, pro, na úterý musíme zahrnout ještě jeden bod eh, navíc. Bylo to rozhodnuto také na zasedání koordinátorů. A to po rozpravě, eh, kdy jsme hovořili o udělení absolutoria. Týkalo se to záležitostí CEPOLu. Formálně musíme nyní jako bod 2b hovořit, eh, to znamená mezi tím sdělením předsedy a mezi eh, tím bodem o eh, zprávě paní Katalin Sorin. Ivan, souhlasíte s tím? Protože musíme se zabývat závěrem eh, účetnictví. Souhlasíte s tím? Ano, v pořádku. Potom eh, mám ještě dvě sdělení. Za prvé, včera večer jsme dostali dopis a to od služebny, eh, která se zabývá paralelními záležitostmi v Evropě. E, také jsme e, předložili seznam otázek Klausovi Vele a po odsouhlasení s místopředsedkyní Kracerovou e, nyní z Europal TV jsou zde různé otázky také v rámci různých záležitostí týkající se absolutoria. Otázka zněla, jestli je možné, aby došlo ke schůzce mezi paní Krace a jakožto zodpovědná místopředsedkyně navrhuje, aby 16. února se tato schůzka konala ve Štrásburku, to je středa. E, přesná hodina ještě musí být sdělena, ale je to zasedání, na které vás zveme. Předpokládám, že to bude bez tlumočení. Pravděpodobně se tam bude hovořit anglicky. Takže to je sdělení a pozvánku ještě rozešleme. Měli bychom se každopádně s těmi zástupci sejít, abychom podle nejlepšího vědomí a svědomí mohli přeskoumat absolutorium parlamentu. Druhé sdělení ve úterý večer se konalo zasedání koordinátorů mezi půl šestou do půl sedmé. Byla učiněna celá řada rozhodnutí, Pořad jednání byl velmi nabitý. A nyní máme také protokol o rozhodnutí koordinátoru. Dnes odpoledne rozešleme eh, tento protokol, tento zápis eh, e-mailem a pak bychom to měli schválit, ta rozhodnutí koordinátoru. Nyní se dostáváme k novému bodu a to je účetní závěrka CEPOL. Je návrh rozhodnutí, který vám byl rozeslán také e-mailem. Máte to před sebou, je to návrh eh, o rozhodnutí účetní závěrky Evropského parlamentu eh, týkající se Evropské policejní akademie za rok 2008. A eh, zpravodajka je paní Veronik Matěje. Čili paní Matěje, jestliže k tomu nemáte co dodat, Eh, máme od pana Ody eh, ústní na pozměňovací návrh. Jestliže byste se k tomu chtěla vyjádřit, tak eh, nejdříve bych dal slovo panu Odimu, aby vysvětlil, proč tento pozměňovací návrh předložil. Pak dostanete slovo vy, abyste se k tomu vyjádřila. A pak zcela formálně se zeptám kolegů, zda tím souhlasí. Zasouhlasí souhlasí s tím pozměňovacím návrhem, který byl podán ústně. A jestliže ano, tak eh, bychom eh, nakonec tento návrh eh, mohli přednést. Prosím, pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já patřím mezi ty poslance, kteří mají za to, že třeba odsouhlasit účetní závěrku co nejrychleji. A já bych navrhl, abychom slovo odsouhlasuje nahradili, protože z toho to vypadá, jako kdybychom odsouhlasovali účty, účetnictví a a, a, a, ale e, ratifikace se netýkala tedy těch ratifikovaných e, účetnictví, ratifikované účetnictví za roku 2008, ale 2009, tedy ne 2,2, ale 2,4 miliard euro, takže my e, jsme dvakrát zamítli absolutorium podle článku 6 a my bychom měli pouze navrhnout zde parlamentu, abychom formálně uzavřeli účetnictví, tedy slovo approve, approve, odsouhlasit. E, to vypadá, jako kdybychom my zde e, jako výbor odsouhlasovali nějaké účetnictví, o kterém víme, že je mm, špatné, chybné. Takže já e, bych to nahradil slovem, že rozhoduje rozhodujeme, neodsouhlasujeme, ale rozhodujeme, že uzavřeme účetnictví. Paní Matěj, jakožto zpravodajka, eh, jde o to, že v předloženém návrhu v prvním odstavci bude nahrazeno slůvko approve. Prosím, paní Matěj. Děkuji, pane předsedo. Eh, já to akceptuji, ano, protože o co tady jde především, je, aby se eh, to účetnictví uzavřelo, Eh, já zcela jsem pro tento pozměňovací návrh, proto musím však upřesnit, že eh, já jsem eh, mm, to odsouvala trochu a jsem ráda, že k tomu došlo dnes, ale Eh, protože tady je celá řada eh, různých eh, podkladů, informací, které bychom bývali neznali, kdybychom to neodsouvali v čase především. Ty opravné různé položky, o kterých hovořil pan Ody, potom další informace, pan Bert Porfi, no, je nový ředitel, který nám předložil celou řadu podkladů, takže jsem ráda, že jsme to takto spozdili a jinak souhlasím s pozměňovacím návrhem pana Odyho. Děkuji. Ehm, dan moet ik formeel vragen of er iemand bezwaar heeft. Děkuji, takže formálně se musím zeptat, zda má někdo výhrady eh, proti tomuto případnému pozměňovacímu návrhu. Nyní. V podstatě, co se týče obsahu, tak souhlasím s panem Ody a z jazykového hlediska pravděpodobně by mělo být eh, to agree místo to decide. Ale je to spíš eh, návrh redakční úpravy, ale co se týče obsahu, tak s tím můžeme souhlasit. Pan Ody, prosím. Eh, takže to, když tam dáme agrees anglicky, já to zopakuji proč. Když tam dáme slovo agrees, souhlasíme, souhlasí parlament. To znamená, že my jako výbor souhlasíme, ale ten problém, že eh, ty, to účetnictví za rok 2008 je eh, špatné, chybné, a eh, takže nemůžeme to odsouhlasit přece. A takže my, ano, parlament uzavře účetnictví. Žádné bych tam nedal předtím sloveso tedy uzavírá účetnictví. Eh, ehm, Nyní k té poslední poznámce pana Odyho. Slyšeli jste ji, souhlasíte s tím? Prostě řekneme, že uzavírá účetnictví. Prosím, paní zpravodajka. Ano, souhlasím, to je asi ta nejlepší formulace. Dan eh, stel ik voor dat we overgaan tot de formele stemming. Tak navrhuji, abychom přešli k formálnímu hlasování a to s hlasovacími kartami. Každý má svou kartu sebou, takže zahajuji hlasování, prosím. Branitel. Nemám ten dojem, že některá z frakcí má příliš mnoho zástupců, tak nebudeme počítat, jak to vypadá. vertragen de stemming. Mevrouw de rapporteur is er klaar mee. Ja. Dobrá, ještě počkáme. Paní Spravodajka neměla svou kartu, takže hlasování je ukončeno. 18 hlasů bylo odevzdáno, 18 hlasů pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti, takže blahopřeji paní Matěje. A také děkuji za vykonanou práci, děkujeme panu Odimu. Vím, že to byla opravdu tvrdá práce a ta eh, příšerná zkušenost, eh, kterou jste učinili, předáme panu Kakásim, eh, Kakásimu, který se bude zabývat tím tématem budoucnu. Nyní eh, bod pořadu jednání číslo 3. Ochrana finančních zájmů společenství, boj proti podvodům, výroční zpráva 2009. Zpravodajem je Katarin Sorin. Ivan, prosím, máte slovo. Pane předsedo, Měl jsem připravenou prezentaci v romunštině, ale zdá se, že dnes to respektive dnes rumunština zrovna na této schůzi není považována za úřední jazyk zřejmě, takže budu hovořit anglicky, ale tím pádem moje prezentace bude stručnější a eh, ne tak vybavená detaily, jako kdybych mohl hovořit o své mateřštině. Tlumočníci mě právě sdělili, že se snaží všichni postarat o to, abyste dostal příležitost hovořit rumunsky. Takže jakmile to bude tak daleko, můžeme, můžete si přepnout, ale do té doby prosím hovořte anglicky. Aha, ale já později musím odejít na jinou schůze. jak víme všichni, na evropský rozpočet je obrovský tlak. Nejenom kvůli hospodářské a finanční krizi, ale také proto, že vlády členských států nejsou ochotny zvýšit svůj příspěvek do evropského rozpočtu. Přestože nyní od přijetí Lisabonské smlouvy má Evropa více prioritních cílů, které třeba naplňovat. Jenom stručně uvedu, že musím poblahopřát Olafu k jeho činnosti. Musím říci, že Olaf odvádí, odvádí výbornou práci jakožto orgán EU pro boj proti podvodům, ale zároveň musím říci, že to nestačí protože mnoho, či velký díl odpovědnosti leží na bedrech členských států. A členské státy, musím říci, k tomu nepřistupují stejně jako OLAF. Na úrovni členských států zbývá ještě hodně zlepšit a myslím, že v tomto případě Evropská komise musí vyvíjet větší tlak na vlády členských států. Pokud jde o vlastní zdroje, Existují nedostatky v, cel, v dohledu ze strany celních orgánů, poukazují na to zjištění Evropského účetního dvora, zejména pokud je o vypracovávání analýzy rizika při výběru Eh, dovozců a dovozů, které mají podrobené celní kontrole. Myslím, že bychom měli apelovat na členské státy, aby posílili eh, dohled celních orgánů, aby posílili tyto svoje a aby byla poskytnuta dostatečná podpora. Je zásadní, abychom měli jasný, konkrétní obraz situace předtím, než budeme vypracovávat nějaká řešení. A proto si myslím, že je velmi důležité požádat členské státy, aby nám poskytly jasnější, eh, spolehlivější a také srovnatelnější informace, pokud o využívání evropských prostředků. V této oblasti přetrvávají problémy Některé členské státy poskytují informace neúplné nebo je neposkytují včas. A v mnoha případech je srovnatelnost těchto údajů malá. Pokud je o výdaje na zemědělství, Dobrou zprávou je, že se nám podařilo zlepšit vykazování zpráv v, tomto oblasti, v této oblasti, takže to procento už je dnes na 90, 90%. Přesto jsou některé členské státy, které nepodávají tyto zprávy včas. Patří k nim Rakousko, Finsko, Nizozemsko, Slovensko, Spojené království. Dále pořád ještě jsou problémy s prováděním integrovaného správního kontrolního systému. Jsou země jako Bulharsko, Rumunsko, Řecko, které s tím ještě mají problémy. Slyšeli jsme od pana komisaře Čološe o jeho strategii pro podporu těmto zemím, podpoření těchto zemí v tom, aby zlepšili implementaci tohoto systému IACS. Kromě toho je katastrofická situace, pokud je o zpětné vybírání prostředků v této skupině politik. V roce 2009 bylo zpětně vybráno, zpětně získáno pouze 42% z miliardy 266 milionů eur. To je opravdu malá část. Pokud je politiku soudržnosti, tak eh, tady je největší problém spojen s legislativou o zadávání veřejných zakázek. V této oblasti bychom měli požadovat po komisi aby bylo dosaženo rychlejšího pokroku v harmonizaci legislativy, protože v jednotlivých členských státech se zákony liší, nevždy je situace transparentní a mnoho hospodářských subjektů nemá přístup k veřejným zakázkám nebo do výběrových řízení. Také problém u zvláštního přestupního fondu pro zemědělství a rozvoj venkova. Ovšem ta čísla, která máme v tuto chvíli k dispozici, nejsou příliš spolehlivá, jsou spochybňována. Já jsem do své zprávy uvedl, že Bulharsko, bulharské orgány nepodnikají dostatečné kroky, těch 20% podle mého. Já jsem tady slyšel, že toto číslo je opravdu spochybňováno. Měli bychom ještě o něm diskutovat. Opět stejný problém je u těch eh, národních zpráv a čísel, která dostáváme v této souvislosti. Ještě jednou chci říci, že bychom se měli zamyslet nad nějakým jiným systémem podávání zpráv, který by byl jasnější, spolehlivější, srovnatelnější. Tolik tedy ode mne pro tuto chvíli. Děkuji za pozornost. Taky. Eh, Děkuji. Momentálně máme jedno přihlášku o slovo k tomu, pan Basitis. Dále se hlásí někdo o slovo k tomu? Eerst uh, de, meneer... Navrhuji, že nejdříve dáme slovo panu Ilicovi z Olafu. Prosím, pan Ilit. Um, Děkuji, pane předsedo. Možná na začátku musím eh, říci, eh, že eh, doufám, že eh, mm, mm, musím tedy eh, zde hovořit nejenom za OLAF, ale i za eh, další příslušná oddělení komise, takže i s tímto konstatováním mohu pokračovat? Ano. A jsme rádi, že se můžeme vyjádřit k některým eh, bodům návrhu zprávy, která obsahuje zajímavé představy, náměty, které určitě nám pomohou v naší činnosti, kterou provádíme i eh, za vaší podpory a součinnosti. První obecná poznámka, eh, ta se týká mm, především těch částí zprávy, kde eh, to vypadá, že zpravodaj velice dobře chápe, jaké jsou role a odpovědnosti různých Eh, institucí či subjektů, protože eh, účetní dvůr ten eh, vydává trochu jinou zprávu, než je zpráva, kterou vydává, může vydávat OLAF, protože OLAF provádí vyšetřovací činnost, šetření a ta činnost, kterou provádíme i jako za komisi, celou komisi a v těch našich zprávách a závěrech ze šetření, tak tam my musíme aplikovat striktní postupy a držet se striktních právních definic. Například eh, co to je nesrovnalost. To máme jasně definováno, kdežto účetní dvůr to tak nečiní, což je správné, protože ten předkládá eh, profesionální hodnocení, ekonomické hodnocení situace. Samozřejmě oba tyto produkty tyto zprávy mají posloužit eh, k tomu, abychom lépe pochopili, jak se chránit finanční zájmy společenství, i když naše role, naše činnosti se liší, což velice jasně ze zprávy, o které dnes jednáme, vyplývá. A teď některé konkrétní body. Eh, my eh, máme právní povinnost, zákonnou povinnost nahlašovat nesrovnalosti a je třeba říci, že eh, za poslední léta jsme postoupili v tom jednání s členskými státy, máme lepší informač, informační systémy, systémy pro odhalování nesrovnalostí Eh, to znamená, že naše činnost je přesnější, preciznější a také i jsme byli schopni zracionalizovat zdroje mm, a investice díky těmto eh, systémům. A nyní i v statistice také příloze, to je článek 325, tak tam my i předkládáme tedy ty statistické podklady, které eh, vysvětlují ty různé nesrovnalosti či podvody v různých sektorech a vlastně my jsme schopni toto takovým způsobem zmapovat v příloze. A já doufám, že to jsou informace, které i e, budou relevantní pro vaše diskuze a zpravodaj s nimi skutečně pracoval. My e, se e, snažíme tedy Mm, mm, my se ale nesnažíme mm, nějak na veřejnosti eh, předkládat různá hodnocení, jak to vypadá z úrovní podvodu a trestné činnosti, protože trestná činnost eh, to je něco, co lze jenom odhadovat a ne přesně popisovat, takže eh, váháme trochu dávat veřejnosti nějaká čísla, která nejsou přesná to, eh, toho teď nejsme schopni a asi ani v blízké budoucnosti to nebudeme schopni dělat. Také i eh, děkujeme za ty připomínky, které se týkají příjmů, příjmové eh, stránky. Někdy je to takové méně citlivé pro dobré jméno evropských projektů, než tedy ta stránka výdajová, ale Eh, jak řekl zpravodaj teď ráno, je to také velice důležité, a to především ve stávajícím kontextu, tedy eh, za stavu eh, problémů s veřejnými financemi v Unii a v členských státech. A teď ta pravidla, kterými se řídí veřejné zakázky. Já myslím, že je velice pravděpodobné, pravděpodobné, že komise Eh, přijme zelenou knihu na toto téma a asi tak eh, možná za je to otázka hodin, kdybych hovořil později, tak už by třeba situace byla jiná a uvidíte, že komise se snaží o pokrok, tak jak se k tomu před určitou dobou zavázala, což bude základ pro takové připomínkové řízení, Eh, konzultace eh, s těmi dotčenými stranami, tak abychom zjednodušili pravidla eh, mm, udělování veřejných zakázek a zde mm, samozřejmě zákonodárce potom bude muset vyřešit tu rovnováhu mezi tím, abychom měli dostatečně precizní pravidla, aby byl respektován duch a znění zákona, ale na druhé straně, aby ty předpisy nebyly přemrštěné, aby nebyly Eh, příliš komplikované a kdyby bylo těžké je respektovat. A vlastně tady potom vznikají ty potíže, kdy eh, se vůbec nelze vyhnout různým technickým chybám a vůbec je potom těžké udělat rozdíl, zdali došlo pouze k nějaké technické chybě nebo zdali jde o trestnou činnost. Zpětné vymáhání neoprávněně vyplacených částek. To je eh, další důležité, zajímavé téma. Eh, tato pravidla eh, ale se liší podle jednotlivých sektorů a také je těžké eh, vyhodnotit výkonnost vymáhání v čase kvůli tomu, jak se liší ty cykly programování projektu. Mm, takže ty, ty cykly Eh, tedy eh, eh, jsou jaksi klouzavé, mm, ty výdaje, tedy reálné výdaje nastanou tedy vždycky až s určitým skluzem, takže je potřeba vyčkat konečného ukončení programu. No. And, uh, it's of course a very political matter. A, takže no, je to politická věc tedy <clears throat> potom se rozhodnout, jakou zemi zmínit, ale eh, já si nemyslím, že eh, by bylo eh, oprávněné a odůvodnitelné zmínit nějakou zemi. Kdybych byl nucen předložit seznam dotčených zemí, tak asi by byl delší než seznam obsahující pouze jednu zemi. Děkuji. Děkuji vám, pane Ilito, Eh, za vysvětlení a později, když v rozprávě k tomu budete chtít něco říci, prosím přihlašte se o slovo. se hlásí pět členů osob, pan Bacitis, pan Deutsch, pan Zindegard, pan Gajer, paní Makovaj. A kolega Skilakáky se, takže šest přihlášek o slovo. Prosím, pan Bacitis sedmi, a to je ještě pan Kalfin. Prosím, pane Basitis. <clears throat> Gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų dabar jau žymiai sudėtingiau yra kalbėti, kada kalbėjo komisijos atstovas. Eh, teď po té, co jsme si vyslechli zástupce komise, je eh, těžší si vzít slovo, protože některé věci jsou eh, jasné, evidentní mm, a chci poděkovat kolegovi Ivanovi za vynikající podklady Máme nyní takový úplný obrázek a um, ukazuje se nám, že v zemědělství a v fondech soudržnosti stále máme mm, problémy s vynakládáním finančních prostředků. A já myslím, že nastala chvíle, jak řekl zástupce komise, kdy je třeba udělat politické rozhodnutí. My, jako členové parlamentu, poslanci, musíme mít přístup k informacím, abychom věděli, co se děje v členských státech tady byly zmíněny Bulharsko, Rumunsko, tedy nové státy, eh, které mají větší míru nesrovnalostí, ale mm, to není eh, politické rozhodnutí eh, těch členských států. Miliardy eur, které se správně nečerpají, hm, musí Eh, být eh, čerpány eh, řádně a k tomu musíme donutit členské státy. A pokud jde o, mm, mm, pokud jde o veřejné zakázky, já vím, jak členské státy Eh, eh, chtějí trvat na těch svých centrálních postupech zadávání zakázek a chtějí do toho pustit co nejmenší okruh lidí. Je tam velká rezistence ze strany členských států, takže já počkám ještě tu půl hodinu nebo hodinu, než komise odsouhlasí zelenou knihu a pokud vím, členské státy budou vyzvány, aby sdělili, jaké mají zkušenosti v této oblasti, a já si myslím, že pro náš výbor hlavní úkol na rok 2011 by měl být, že musíme zavést efektivní předpisy upravující eh, výběrová řízení a řešit příčiny a ne důsledky potom, protože eh, ta řízení se většinou vlečou a ten stávající systém veřejných zakázek, ten mm, skýtá velký prostor pro nesrovnalosti a proto chci poděkovat zpravodaji, eh, že zmínil právě veřejná výběrová řízení jako hlavní problém. A mm, musíme si všichni uvědomit, že to je náš velký úkol teď do budoucna, eh, abychom měli transparentnější, efektivnější systém veřejných zakázek v členských státech. Děkuji. Deutsch? Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Především bych rád poděkoval našemu kolegovi Ivánovi za jeho zprávu. Rád bych e, řekl, že si cením práce Olafu, která je opravdu velmi významná a myslím si, že i zpravodaj to uznává ve své zprávě a slyšeli jsme to i v jeho ústní prezentaci. Rád bych zmínil pouze dvě věci. Samozřejmě je to velmi komplexní téma, mohl bych zacházet do podrobností o celé řady otázek, ale zaměřím se na dvě. První z nich je to, o čem se zmiňoval zástupce komise, a totiž je to to rozhodování se o tom, zda budeme konkrétně uvádět jména některých členských států. Já souhlasím s paní Makovej, která už několikrát vysvětlila svůj postoj. A já souhlasím s tím, že bychom měli ukázat prstem na ty vyníky. Myslím, že by měla existovat jasná, férová pravidla a na jejich základě potom je třeba mít jasnou představu o tom, kdo se dopustil nesrovnalostí při nakládání s evropskými prostředky. Je třeba potom hledat příčiny těchto problémů a, a také rozsah toho problému. Takže bez ohledu na to, o které evropské fondy, které zdroje jde, je třeba mít jasnou představu o rozsahu problému a jeho hlavních příčinách. Proto bychom byli rádi, kdyby všechny nesrovnalosti byly konkrétně uvedeny. Je třeba také popsat principy, kterými by se bude řídit takováto analýza. Ano, je třeba tedy říci, že tam a tam dochází k určité míře nesrovnalosti a potřebujeme nějakou srovnávací tabulku mezi členskými státy. Ovšem pokud nebudeme mít stanovená jasná pravidla, jasné principy, tak nemůžeme uvádět konkrétně jednu jedinou zemi. Já tady trochu pochybuji o vůli zpravodaje k této věci, nechci nějak napadat kolegu Ivana, ale už opravdu mi začínají vadit ta adjektiva, ta přídavná, přídavná jména, která neustále používáme a neuvádíme žádná fakta. I když tady vystupujeme ústně, tak, tak řekneme, no a to dávám do závorky, to jen tak stranu. Možná mimochodem dochází k tomu atomu v Maďarsku, pardon, v Bulharsku a Rumunsku. A možná, možná k takovému jevu dochází i v jiných členských státech. Možná to tak vypadá i jinde. Ne pouze v Rumunsku a Bulharsku, ne pouze v letech 2004, 2007, není to pouze v členských státech z těchto rozšíření, ale možná i v jiných členských státech dochází k těm nesrovnalostem. Prostě je to všechno vágní. Já si myslím, že potřebujeme normativní přístup. Je třeba vystoupit z toho začarovaného kruhu. Vždy hovoříme o tom, jak je to citlivé téma, jak je to problematické. A říkáme, ano, bylo by krásné, kdybychom měli jasnou tabulku, jasný přehled nesrovnalostí podle členských států. Pokaždé, když projednáváme zprávu EUD, říkáme v diskusi toto a pak eh, se vrátíme na začátek, ta diskuse se vede úplně stejně a potom, jak tady uvedl zástupce komise, není možné jmenovat tu či eh, onu členskou zemi, pokud nemáme jasně stanovený základ. Takže já bych byl rád, kdybychom se konečně mohli dobrat té přehledné jasné tabulky s jasnými počty, s jasnými objemy a jmény členských států. Promiňte, že hovořím tak dlouho, ale je to věc zásadní. A samozřejmě potom um, ta chybovost, kterou stanoví EUD a OLAF, to je další údaj, ale myslím si, že eh, tomu rozumí jen pár tisíc lidí. Když eh, slyšíte slovo chybovost, představte si občany na internetu, kteří o tom něco čtou, ti nebudou schopni rozlišit mezi chybovostí stanovenou OLAFem či EUD, protože prostě se v té problematice až tolik neorientují. A podíváme-li se na fondy soudržnosti, respektive fond soudržnosti, eh, dočítáme se o snížení chybovosti, to je zpráva EUD, a pak zase ve zprávě OLAFu se dočteme, že se chybovost zvýšila. Takže na internetu nalezneme protichůdné údaje a lidé nevědí, že chybovost v každém tom případě znamená něco jiného já si myslím, že takovou situaci prostě se nemůžeme dovolit. Děkuji. Deutsch, ik uh, Děkuji, pane Dojči. To, co jste řekl naposled, tak to má určitě co dočinění s tím, že se nedá srov, nedají srovnávat jablka s hruškami. To je celý ten problém. Pan Zondegard, prosím. Oh, eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji a děkuji především za doporučení, které eh, předkládá zpravodaj, se kterými souhlasím. Také chci poděkovat komisi za připomínky. Já chápu, že mm, komise, eh, je to v politickém zájmu komise, eh, ne nějak přehnaně tedy popisovat míru těch podvodů, ale na druhé straně také to nesmíme podceňovat. Nesmíme podceňovat rozsah problému. A když si čtu některé dokumenty komise, tak se mi zdá, že eh, to mm, není dostatečně detailně tam popsáno. Je třeba udělat rozdíl samozřejmě mezi podvodem a nesrovnalostí, no to je evidentní že je třeba eh, eh, to diferencovat. Ale problém je, že tam, kde dochází k, nesrovnalostem, k nesrovnalostem, tak tam se otevírá prostor pro podvody. Eh, ve mm, zprávě účetního dvora jsme se dočetli, že jsou země, kde je velká míra nesrovnalostí, kde třeba se nadhodnocují zemědělské plochy a e, když e, bychom to dělali skutečně dobře, systematicky a analyzovali to systematicky, tak e, bychom ze statistik vyvodili, že no přece to znamená tedy určité vlastně takové přehmaty, když někdo nadhodnocuje plochu zemědělské půdy. To e, jsou nesrovnalosti, ano, ale je to velký prostor pro podvody. Komise zde hovoří o vlastních zdrojích, o těch tradičních vlastních zdrojích. E, v roce 2009 e, údajně ano, se míra nesrovnalostí snížila, no tomu lze tleskat, ale já bych rád, aby nám komise potvrdila to, toto. Když se podíváme na finanční dopady, důsledky podvodu, tedy důsledky pro vlastní zdroje, no tak tam přece došlo k navýšení toho dopadu a došlo k eh, navýšení eh, podvodu u eh, fondu soudržnosti, u těch různých zemědělských fondů. A pokud jde o předstupní fondy, tam se to zvýšilo procentuálně. Pokud jde o přímé výdaje, ano, tam došlo ke snížení. Pokud jde o, ale e, e, procentuální tedy hodnotu a pokud jde o nominální hodnotu, tak je to jinak. Já chápu, že nesmíme hm, to přehánět a ne, a když hovoříme o tedy podvodech, tak to nemůžeme hm, přehánět, ale nesmíme to ani podceňovat, protože tím neposloužíme Evropské unii. Poslední žádost nebo dotaz. Spravodaj to také zdůrazňuje, ale ono to vyplývá i z jiných dokumentů. E, pokud jde o předstupní fondy, které se týkají zemědělství a rozvoje venkova. Lze skonstatovat, že Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko to jsou státy, které uvedly nulovou míru, nulovou hodnotu, takže ani euro. A pokud jde o tedy tento sektor, takže to by bylo zajímavé, aby komise nám to vysvětlila. Zdali je to skutečně údaj, který lze použít. Zdá se, že tam je velký rozpor ve srovnání s jinými zeměmi, že tedy v těchto čtyřech zemích je ta situace úplně jiná než jinde. Možná, že eh, mají vynikající zkušenosti s tím, jak se vyhýbat podvodům. Děkuji. Takže Nyní bych chtěl všechny požádat, aby se trochu omezili, co se týče eh, času. Nyní má slovo pan Gajer, prosím. Um, Děkuji, pane předsedající. Mám toho hodně co říct, ale budu stručný. K tomu, co řekl kolega Deutsch. Eh, co se týče té teorie, tak naming a shaming, to je správné ta e, zkouška e, prostě se objevuje tehdy, když e, naming and shaming Mm, přijde s něčím, s někým, s ním je v politické souvislosti. To je tehdy, jestliže, dejme tomu, vláda je vedena stejnou stranou, eh, v níž je člověk sám členem a potom zavolá na vládu a řekne, jak s tím zacházíte. Tak vždycky eh, je potom to osvědčení naming and shaming. Je třeba eh, dávat pozor na to, jestli to pořád ještě platí pak. Nemusím opakovat eh, to, co bylo řečeno o těch čtyřech zemích, eh, které mají nulovou chybovost eh, u podvodů, nebo je to uvedli. Ale možná by se vyplatilo podívat se na to při návštěvě budoucích delegací jednu nebo dvě země z těchto. Jestliže mm, je to tak, jak nám o tom podávají zprávy, tak určitě by se vyplatilo se na to podívat, co dělají lépe než my, abychom se z toho poučili. Určitě je to postup potom, který bychom mohli podpořit a předat dále. Ten poslední bod, na který bych chtěl upozornit, je ještě něco, co řekl Sigmund Pacitis. Uh, je to velice neuspokojující pro Evropský parlament, že pokaždé máme také ve zprávě ehm, takový registr hříšníků. A potom eh, se nastupuje do dialogu s komisí, eh, která nám opět ty zprávy podává. Eh, takže potom máme situaci, kdy komisí musíme hovořit o tom, co se udělalo lépe. E, každému jsem vděčný za dodatečné poznámky, které zde byly uvedeny. Chtěl bych připomenout kolegům, že s radou e, diskutujeme e, v rozsáhlejších souvislostech, když se, to jedn, když se jedná o rozpočet a Evropský parlament. Ve příslušném výboru se dělají první kroky k tomu, aby byl stanoven rozpočet na příští rok a Eh, jsem přesvědčen o tom, že to bude probíhat stejným způsobem jako v loni. Eh, to, co máme u té zprávy eh, BIF, tak myslím si, že je zde určitá chybovost členských států. Stejně bychom měli postupovat při rozpočtu a potom, jak nám to některé státy předepisují, jak bychom měli s finančními prostředky zacházet. Měli bychom to předložit také finanční radě. Děkuji. Thank you, Jens. Eh, mevrouw Makovej. Děkuji Jensi, paní Makovej. To start with a, with a of giving uh, or not example. Eh, eh, takže mm, pokud jde o to uvádění konkrétních zemí, já si myslím, že my bychom měli požádat o takovou tabulku, kde by byly všechny země se všemi údaji, tak by to mělo fungovat. To je náš úkol tady. Proto tady jsme, abychom se podívali na každý členský stát a na čísla ve všech oblastech, nesrovnalosti, podvody a tak dále. Kom Olaf a komise účetní dvůr by měli činit totéž. A také, pokud chceme připravit si strategii do budoucna, tak potřebujeme údaje za každý členský stát. A nyní pár slov ke zprávě. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP a tak velice stručně. Já eh, se zabývám těmi eh, systémy pro odhalování nesrovnalostí a eh, Máme zde tedy eh, nový eh, eh, systém pro odhalování nesrovnalostí, který se má zavést a ten systém umožní komisi, že bude moci vykazovat novým způsobem nesrovnalosti a je třeba, aby ty metody mezi členskými státy ale byly konsistentní s, a díky snad této nové metodice se to změní a ty výsledky budou lepší. Dále eh, nízká míra podvodu. O tom hovořil již kolega, především v těch zemích, kde eh, je dost, se poskytuje dost vysoká finanční podpora, tak to mě trochu zneklidňuje. A mm, Dále, co mě zneklidňuje, je míra podvodu ve srovnání s objemem nesrovnalostí ve sektoru vlastních zdrojů eh, úřady členských států. Podvod představuje více než polovinu eh, celkové částky v každém členském státu. Také i pořád dochází k nesrovnalostem nebo v některých zemích eh, údajně nelze vymoci zpět neoprávněně mm, vyplacené, vyplacené eh, částky. To by bylo dobré také ty státy tam vyjmenovat. A, a také mě hodně zajímá, jaký je vztah mezi korupcí a podvody. Děkuji, paní Makové. Nevěděla, nevěděl jsem, že jste stínovou zpravodajkou. Jinak bych vám byl udělal slovo již dříve, omlouvám se. Pan Skilakakis, prosím. Thank you for... Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, kolegovi za vynikající práci. Také dovolte, abych zdůraznil aspoň jeden bod, který pro mě je důležitý, což je to, jak se měří podvod a korupce. Eh, komise nám říká, že to nelze měřit. Je to pravda, že doposud eh, ty nástroje to neumí a je pravda, že eh, komise tedy hm, tyto eh, hrubé nástroje tedy používá při měření hm, korupce a podobně v té mezinárodní pomoci, rozvojové pomoci kde používá ten ukazatel vnímání korupce a e, to především vůči těm zemím, kde míra korupce je příliš vysoká. Měření korupce e, to e, je ve středu mého vědeckého zájmu, takže já za posledních 7-8 let studuji odbornou literaturu, která říká, že toto, tento jev exponenciálně rostl poslední dekádě, dochází k novým jevům a já myslím, že bychom měli eh, toto prostudovat a eh, zjistit, co nyní věda umí, jak měřit eh, korupci, tedy mimo to, jak se to dělá oficiálně. Samozřejmě oficiálně nelze měřit ani podvody, ani korupci Eh, takže protože eh, samozřejmě eh, tam to závisí tedy, jak jsme schopni to měřit. Pokud tam jsou velké tedy mezery v těch našich způsobech, tak toho změříme málo. A dále především ta malá korupce. Malá korupce, jak se tomu říká, ta je hm, velice významná třeba v zemědělství. Tam jsou určitě způsoby, jak to měřit i e, prostřednictvím výzkumu veřejného mínění. Když e, ale jde o velkou korupci, no tak tam potřebujeme jiné způsoby měření, ale měli bychom e, se o to snažit. Já jsem ale neviděl nic v našich výzkumných programech, jak měřit korupci. A pokud ale řekneme, to nelze udělat a nic s tím neuděláme, tak se to nikdy neudělá. A to je jako kdybychom e, e, vůbec nevěděli, o čem se píše v literatuře. Já myslím, že náš e, výbor by měl se snažit toto protlačit. Pokud nejsme schopni to změřit, tyto jevy, tak nevíme, jestli jsme schopni ulovit jenom malé ryby či velké ryby. A zdali to naše snažení je efektivní a nebo ne. Nebo ne. Děkuji. Děkuji panu Skilákisovi. Myslím, že jste udělali eh, opravdu dobré připomínky. Ale vidím, že také tady odsud eh, z toho předsednického stolu vidím eh, řeč těla pana Ilita. Myslím, že pan Ilit na to chce hned reagovat. Takže myslím, že k tomu máte co říci. Ano, pan Kalfin, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tématem, které úplně nesouvisí s tím, o čem právě diskutujeme. Většina z nás zasedá rovněž v, v rozpočtovém výboru. Ty schůze se často překrývají a hlasování taktéž. Myslím, že bychom se měli snažit zabránit těmto paralelním schůzím do budoucna, protože je opravdu obtížné být přítomen na dvou místech zároveň. Pokud je o tuto zprávu, nejprve bych rád poděkoval našemu zpravodaji, který se podle mého ubírá správným směrem a doufám, že náš výbor se bude snažit zavést vše, co je potřebné pro boj proti podvodům v EU. Samozřejmě máme k dispozici určitá čísla, můžeme se snadno srovnat, ale ta analýza by měla být opravdu podrobná, pečlivá, abychom neospívali k chybným závěrům. Dám vám příklad ze své země. V roce 2008 po kontrole z podnětu komise OLAFu byly pozastaveny ty prostředky, byly uvaleny zásadní velké sankce. Je to určitě příklad dobré praxe ze strany komise a OLAFu. Po těch přijatých opatřeních v roce 2009 proběhly další kontroly a v září byly platby opět zahájeny. Ve zprávě vidíme zprávu, zprávu, kterou vykázala bulharská vláda. Je to 20%, tedy 20% podvodu či špatného nacházení zprostředky. To je šokující číslo, protože ostatní země mají to číslo na úrovni třeba 1%. Nicméně proběhly tedy kontroly a platby se opět rozběhly. Je to problém, který má své vysvětlení. V Bulharsku platební agentura posílala všechny projekty na státní zastupitelství. Myslím si, že většina kolegů z OLAFu to potvrdí, že jsme vlastně nerozlišovali mezi podvody a eh, špatným využitím prostředkům, či pouze podezření na takovou věc. Potom se tato praxe odbourala, řada bulharských podniků zbankrotovala, protože nemohli zrealizovat projekty, které byly úplně v pořádku. A proto tady čelíme vlastně problému ve statistické oblasti. Kontroly účetního dvora probíhají ex post. Myslím si, že ty priority nebyly vhodně zvoleny a tím ta platební agentura napravila svůj postup A to je příklad toho, kde se bere tak obrovský rozdíl v těch procentech mezi různými členskými zeměmi. Pokud srovnáváme čísla, měli bychom proto mít jasnou, přesnou metodiku. Myslím, že OLAF a komise musí vypracovat takovou metodiku, tak aby ta čísla byla opravdu srovnatelná. Já dám vám ještě jeden příklad. V roce 2004 88,5 podvodů či chyb u Estonska. To, to musí být nějaká chyba, přece není možné, aby to bylo tak vysoké, aby devět desetin všech projektů uh, bylo špatně realizovaných u země, která přece jenom si obvykle vede velmi dobře. Takže pokud chceme na jedné straně chránit zájmy spotřebitelů, na druhé straně bojovat proti podvodům, potřebujeme proto společnou metodiku. Děkuji. Děkuji, pane Kalfine. Pokud je o vaši první poznámku, která se týká plánování našich schůzí a koordinace s rozpočtovým výborem, Musíme si to prověřit. Dnes například eh, to běží paralelně, ale pravděpodobně to je jedinkrát v tomto roce, kde k tomu dojde. Eh, sekretariáty se skutečně snaží koordinovat naši činnost. Eh, možná bude problém opět 3. března, kde máme schůzi a rozpočtový výbor má ještě potvrdit, zda bude mít schůzi v ten den, ale pro všechna ostatní data to nebude běžet paralelně, takže naše sekretariáty se opravdu snaží. Nyní paní Ivanová jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit velmi stručně. Kolegové zúraznili ty různé problémy. Já se mohu jedině připojit k tomu, co od nich zaznělo. Chci poděkovat zpravodaji a ráda bych tady o něco poprosila. Když provádíme hodnocení, když vypracováváme doporučení, buďme objektivní. Zástupce komise to také zopakoval. Samozřejmě, kdybychom chtěli ukázat prstem na, na ty provinilce, tak by ten seznam členských států mohl být daleko, daleko delší. Dochází k podvodům, dochází k chybám, k nesrovnalostem ten seznam by eh, měl být vyčerpávající. Eh, nejmenujme pouze jednu zemi, protože tam před pár lety k něčemu došlo. A pokud jde o Bulharsko, samozřejmě ano, došlo k velkým změnám. Kolega o tom právě hovořil. Platby byly pozastaveny v roce 2008, ale následně po opatřeních přijatých bulharskou vládou došlo k obnovení plateb. Takže poprosila bych, abychom byli objektivní a abychom srovnávali podle rovných podmínek, rovných kritérií. Děkuji. Děkuji. Rád bych dal příležitost zástupcům komise, aby zareagovali na věci, které zde zazněly. Hodně jste hovořilo o té metodice. Jak probíhá odhalování podvodů? Přeje si komise zareagovat v této chvíli? Kdo z vás si vezme slovo? Nemusí to být pan Eilid? Pan Eilid opět, prosím. Uh, ano, možná eh, zástupce jiného generálního ředitelství chce slovo? Ne, pokud ne, tak eh, já na sebe, na svá bedra beru tu odpovědnost, eh, že budu hovořit za komisi Olaf zároveň. Eh, slyšeli jsme zde celou řadu technických eh, připomínek a <coughs> já se pokusím zareagovat. Eh, stále se zde vrací to téma rozdílu mezi nesrovnalostí a podvodem. To znamená, podvod je vždycky nesrovnalost, ale ne každá nesrovnalost je podvodem. A já myslím, že tady to nemusím opět opakovat, kromě toho, že jenom řeknu, že musíme Eh, samozřejmě eh, proskoumat všechny údaje o nesrovnalostech, abychom mohli udělat odhad o podvodech. Takže, takže třeba pokud jde o to vykazování té eh, půdy zemědělské, to má dva dopady. Samozřejmě to jednak je rozhodnutí každého zemědělce, jakou plochu nahlásí, deklaruje, ale samozřejmě Mm, takže je to ale na těch státních úřadech, aby posoudili to nahlášení té půdy a posoudili to ve smyslu svého trestního práva. Takže e, to je jeden důsledek. Další komise to vidí tak, že statisticky ano, dochází k, e, k nadměrnému nahlašování půdy a to hm, samozřejmě potom eh, eh, lze korigovat eh, přes tu finanční korekci a má to dopad na rozpočet daného státu a vlastně tím se také svým způsobem řeší problém v této oblasti i v další. I zde celá řada způsobů, jak to řešit. Já zde mm, jsem nechtěl se pouštět do toho obtížného tématu studie o korupci, ale já myslím, že až nastoupí nový generální ředitel, tak eh, se tím bude více zabývat. Ale zde kolega má pravdu, že ano, musíme se na to podívat i z pohledu vědy, eh, tedy eh, kromě tedy toho našeho kontextu, který má své limitace, Eh, musíme tedy mm, eh, se na to podívat z jiného pohledu a eh, na tom základě potom přijímat politická rozhodnutí. Takže komise teď pracuje na své strategie, strategii boje proti podvodům a korupci a ke konci roku vydáme k tomu dokumenty a samozřejmě vezmeme do úvahy vše, co známe z těch různých přípravných prací. Pokud je o to Eh, o ty země, které nenahlásily nesrovnalosti v konkrétních oblastech, abych byl férový k těm zemím, tak musím říci, že inspekce komise neskledala nic, eh, z čehož by mohla usoudit, že to, co nahlásil, je nesprávné. Eh, takže neskledali žádné závažné vady v těch jejich programech, tedy při těch svých šetřeních, auditech, které prováděli zástupci komise. A tím asi bych skončil, pane předsedo. Leda, že by zde byla nějaká konkrétní otázka, na kterou bych měl ještě odpovědět. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že co se týče eh, času, tak opravdu eh, můžeme pokračovat dále. Ponecháme to zatím na tomto Ehm, byla, myslím si, že to byla opravdu konstruktivní rozprava. Ehm, v současné době jsou ještě nějaké připomínky, tak potom eh, v části různé. Čili nyní eh, bychom měli eh, čas na Eh, zprávu pana Ivana Amana. Do příštího týdne, do 2. února ve 12 hodin můžete podat nějaké připomínky a potom bude, se bude hlasovat o zprávě pana Ivana a doufám, že už to bude eh, za předsednictví pana de Magistris 28. února a potom eh, plánuje na malou 23. a 24. března. Bruselu. Takže to by byl bod 3 pořadu jednání. Nyní k bodu 4 máme dva hosty. Eh, to, co se týče eh, úřadu eh, společnosti Deloitte, Richard Deloitte. A potom zde máme žadatele. pro nás uh, ligt Dat is ons eh, vorige week bezorgd. Een aantal van ons zal dat zeker... Ano, a eh, oni tedy vypracovali dokument, eh, který jsme dostali minulý týden, který byl snad rozeslán, je velice zajímavý. A mm, jsou tam velice zajímavé informace. Mm, informace o Lisabonské smlouvě, o úřadu Evropského prokurátora Máme i PowerPointovou prezentaci, pokud se nemýlím, a nejprve si veme slovo Frank Stales. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Eh, členo, milí členové Evropského parlamentu a tohoto výboru, dobrý den, dámy a pánové. Fram Stalengs, to je moje jméno a jsem tady spolu s kolegou Richardem Dogetty. My jsme partneři se firmy Deloitte a je to pro mě velké potěšení, že zde mohu představit výsledky naší nezávislé studie o mm, úřadu Evropského prokurátora. A za prvé je třeba si uvědomit, eh, jaký byl cíl této studie. Cílem bylo Eh, schromáždit eh, názory různých úřadů, orgánů aktivních v oblasti trestního práva, v oblasti ochrany finančních zájmů Unie a samozřejmě to ve světle Lisabonské smlouvy. A tedy z tohoto pohledu jsme se dohodli na tom, že použijeme následující zdroje informací. Za prvé eh, přímé informace vyplývající z dotazníků, pohovorů se zástupci různých orgánů, ať je to Eurojust, Europol, OLAF. Kromě toho jsme obdrželi i informace od účastníků seminářů, které se nedávno toto téma konali a kromě toho i e, to e, byl tedy e, průzkum, který jsme prováděli v různých tedy informačních zdrojích, veřejných zdrojích. Jaká jsou naše klíčová zjištění? Za prvé, zdá se, že je zde prostor, co zlepšovat, co se týče spolupráce mezi různými orgány vypadá to tak, že rámec spolupráce existuje sice, i když ale existuje, tak výměna informací eh, eh, podle těch smluv o spolupráci, tak ta zatím v praxi se nečiní, jak by měla. A také i jsme zjistili, že eh, hm, to je živé téma, probíhají zde aktivní diskuze na toto téma a e, e, ty mm, všechny zúčastnění mají různé názory, jaká by měla být přidaná hodnota tohoto úřadu prokurátora, jaká by měla být struktura, jaká by měla být institucionální pozice, institucionální začlenění tohoto úřadu. A e, podle těch třech zmíněných úřadů je třeba ještě eh, více posoudit dopad. Dokonce i eh, nám bylo řečeno, že je to nutné, abychom mohli potom detailněji vyřešit to, jak třeba by měla probíhat jejich reorganizace v případě, že takový úřad prokurátora by byl vytvořen. A je třeba tedy eh, se řádně nejprve připravit na toto budoucí rozhodnutí. Všechny tyto zmíněné úřady také se dohodly, že takový úřad prokurátora by měl eh, přidanou hodnotu v tom nezávislém eh, trestním řízení, při vyšetřování, s tím, že je to důležité i pro spolupráci mezi členskými státy a že je třeba, aby chom se snažili o ekvivalentní úroveň ochrany ve všech členských státech. Všechny tři zmíněné úřady <coughs> také souhlasí s tím, že má smysl eh, pokud jde o ty vyšetřovací pravomoci týkající se závažné trestné činnosti, eh, kterou páchají úředníci evropských institucí, takže zde je třeba právě, aby tyto vyšetřovací pravomoci měl takový eh, nadnárodní nezávislý justiční orgán. Také na základě informací od OLAFu, tak to vypadá, že teď eh, je zde příležitost, eh, aby byl dosažen konsensus ohledně umístění Eurojustu, jakožto eh, eh, tedy toho eh, nezávislého úřadu evropského prokurátoru s tím, že Europol a OLAF by prováděli takovou analytickou činnost pro tento úřad prokurátora. Olaf mm, tedy eh, navrhuje, aby se začalo s takovým spíše poradním justičním orgánem, který by tedy eh, eh, byl tedy, měl by hierarchické určité kompetence, pokud jde o evropské vyšetřování, mm, které by prováděl Olaf a spolupracoval s těmi národními státními zastupitelstvími. A Europol se domnívá, že mm, tento vyšetřování vyšetřovací e, úřad by měl být umístěn v rámci prostředí Europolu, tak aby nedocházelo k duplikacím při e, vyšetřování trestné činnosti. A jak jsem již řekl na začátku, e, my nedávno jsme i uspořádali na toto téma semináře byl to strategický seminář, který se konal v září minulého roku. Zorganizoval ho Eurojust ve, ve spolupráci s belgickým předsednictvím a také i se konalo výroční fórum o vzájemném uznávání eh, soudních rozhodnutí eh, v trestně právních věcech, kterou zorganizovala Akademie evropského práva v říjnu. Během těchto seminářů jsme eh, obdrželi řadu podnětů a námětů od účastníků, podle kterých v každém případě by zde měl být úzký vztah mezi tím, tedy Evropským úřadem prokurátora a Eurojustem. Podle účastníků takový úzký vztah je nutný a také i mm, eh, hovořili o funkčních organizačních rozdílech které existují zatím tedy mezi Eurojustem a e, tímto úřadem EPPO a e, podle nich existují různé možné scénáře, jak nakonfigurovat e, vztah mezi těmito dvěmi úřady a říkali, že třeba i mm, e, e, vlastně, e, že tedy by mohlo dojít ke splynutí EPPO s Eurojustem, nebo by to mohl být samostatný orgán mimo strukturu Eurojustu, nebo že by Eurojust mm, v rámci Eurojustu by byl, byla vytvořena zvláštní tedy jednotka nebo zvláštní oddělení, a nebo tedy Eurojust by se stal tímto E, úřadem. Takže to byly ty čtyři různé možnosti. Dále během toho výročního fóra mm, jsme si vyslechli, jaké jsou preference soudců a státních zástupců členských států a jejich preferovaná varianta je spolupráce mezi členskými státy a dále i mm, e, ten paralelní přístup, to znamená posílit jak Eurojust, tak i zároveň paralelně rozvíjet ten Evropský úřad prokurátora EPPO. Klíčová doporučení. Za prvé, jsme názoru, že je teď předčasné e, předkládat nějaká detailní doporučení, a to především v takové komplikované tematice, e, jako je institucionální architektura justiční spolupráce v Evropě. A to Eh, z toho důvodu, že zde na toto téma panují různé názory, zatím ani smlouva zde nehovoří jasně a také zatím existuje neschoda mezi různými úřady ohledně těch hlavních eh, bodů, jak jsem řekl na začátku. Eh, zatím ty dotčené změny orgány jsou ochotny se tímto zabývat až poté, co bude provedena detailnější studie dopadu. Nicméně doporučujeme, abychom e, e, především e, zajistili plnohodnotnou implementaci těch stávajících smluv o spolupráci mezi těmi příslušnými orgány a úřady a doporučujeme provést detailní hodnocení dopadu a vést strukturované hluboké diskuze a konzultace mezi těmi příslušnými orgány a úřady členských států a komise hodlá také mm, předložit určité doporučení s cílem posílit Eurojust a e, také i mm, zvažuje tedy ten způsob, jak by měla vypadat struktura EPPO, ale e, proto nejprve třeba ta studie dopadu a konzultace e, širší tedy připomínkové řízení. Děkuji. Dank u. uh, Richard Doherty nog Děkuji. Eh, chtěl by k tomu někdo co říct? Ještě ne, prosím. Dívám se směrem na komis, ke komisi. Je zde zástupce komise, který by se chtěl vyjádřit ke stavu situace a k těm poznatkům, eh, která má komise ohledně úřadu Evropského prokurátora. Souhlasí to s tím také eh, co k tomu, jaký názor k tomu má komise? Chce se k tomu někdo vyjádřit? Pan Michelin tady měl být z generálního ředitelství eh, spravedlnosti. Meneer Michelini? Ja. ja. Pan Michelini? Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, vítáme tuto studii, samozřejmě ta studie je pro nás užitečná, protože eh, popisuje, jaký je stav, popisuje to jasně a také i eh, mm, tam reflektuje se historie Eurojustu, Europolu, Olafu a jak bychom měli přehodnotit jejich role. Eh, samozřejmě my pracujeme na těch různých institucionálních možnostech eh, podle článku 85 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Ano, tato ustanovení Eh, hovoří o dost komplikovaných institucionálních aspektech, znamená to dost hluboké zhodnocení mm, eh, a tak, jak i zdůrazňuje studie, je třeba i do toho zapojit mm, plnohodnotně členské státy a další zúčastněné strany a až poté tedy připravit nějaké legislativní návrhy, což učiní komise. Dále potvrzujeme, že ano, komise zahájila studii o posil, posílení Eurojustu. E, to je studie, která bude probíhat v roce 2011 a výsledky, doufáme, budeme mít na konci roku. Komise také plánuje, že vydá sdělení o e, možném založení úřadu Evropského prokurátora v roce 2013 s tím, že ale nejprve proběhnou všechny konzultace a studie, tak jak je potřeba. Takový je stav. Děkuji za slovo a potvrzujeme, že ano, tato studie je pro nás užitečná. Děkuji za váš příspěvek. Paní Aleja Zendon se hlásí o slovo. Jinak ještě někdo? Prosím. Prezidenty. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že Eh, eh, tato studie a eh, doporučení jsou velice důležité v této oblasti, která nás tak zajímá, abychom mohli my tedy potom vědět, zdali podpoříme ten návrh nebo ne. A samozřejmě my o, historicky jsme pro vytvoření tohoto úřadu. Já se ptám expertů. Za prvé, zdá se, podle vysvětlení, a podle vaší prezentace se zdá, že z těch seminářů, konsultací vyplývá, že by mohl vzniknout konsensus eh, v tom smyslu, že Eurojust by byl sídlem pro tento úřad a že vlastně by ten, eh, ty dva další úřady, eh, OLAF a Eurofol, pro něj prováděli šetření, vlastně takovou policejní činnost. A já se vás ptám jako expertů, Eh, já jsem ráda, že zde je tam možnost konsensu, to nám hodně pomůže, ale já se vás ptám jako expertu. Eh, I je to z pohledu rozpočtové kontroly. Můžete více okomentovat eh, tyto dva další podpůrné úřady, tedy Europol a OLAF, které by pomáhaly Eurojustu a jaké by mohly být nejenom ty činnosti, tedy forenzní činnosti a podobné, tedy vyšetřovací různé úkony, ale já se ptám, jaké jsou slabé a silné stránky toho faktu, že OLAF a Europol by se staly těmi dvěmi vyšetřovacími úřady, s tím, že OLAF má svůj historický problém, o kterém pořád hovoříme, a to je, že OLAF je vyšetřovacím orgánem jednak, to znamená prošetřuje podvody, Eh, ale, za, ale zároveň je součástí komise. A takže eh, to znamená, eh, znamenalo by to, že Olaf by definitivně měl tedy být odstraněn tedy z komise, měl by mít vlastní pozici a dále. Další téma, která nás hodně zneklinuje. Můžete nám jasněji říci, jak by to bylo s tou duplikací, které se musíme vyhnout? Také zde vidím, že i státní zastupitelství 27 eh, eh, členských států nejsou proto mít tedy evropského prokurátora, eh, spíše by byli pro spolupráci. A je to tak, i když se hovoří o Eurojust, protože přece členské státy participují na Eurojustu. A také i e, v tomto případě možná komise by nám mohla e, něco e, vyjasnit, protože experti říkají, že ta smlouva není jasná v tomto, tedy jakým způsobem bychom mohli vyjasnit tu smlouvu, jaké jsou ty konkrétní body, které jsou vágní v těch příslušných článcích, tak aby tento nový systém úřadu prokurátora mohl začít fungovat. Děkuji. Zijn er eh, nog collega's die vragen hebben? Přeje si ještě někdo ujmout se slova? Máte nějaké dotazy? Ne? Takže si dovolím udělit slovo jednomu ze dvou párů z Deloitte. Prosím, můžete se rozhodnout, kdo si vezme slovo. Pan Stálenc? Ano, samozřejmě můžeme pokusit o odpověď, když vlastně zaznělo mnoho dotazů naraz. E, myslím, že zatím ještě ta, ta situace ještě není nazrala to abychom dali konkrétní doporučení pro nejlepší možnou alternativu. Myslím si, že se to bude žádat ještě další e, podrobná diskuse s těmi různými orgány. Já, když jsem se jich ptal, e, kde vnímají, že dochází k překrývání v jejich institucích, tak eh, mi říkali, že je potřeba další eh, studie dopadu a analýza potřeb, aby bylo možné na takovou odpo- eh, otázku odpovědět. Také možná víte, že když jsem obeslal odpovědi o těch různých instancí jim navzájem, tedy odpovědi o těch ostatních, tak všichni reagovali tak, že ještě příliš brzy na to, aby se vyjádřili k odpovědím ostatních písemně. Já si tedy myslím, že je třeba zorganizovat setkání tak, aby se vedla strukturovaná, detailní, hluboká diskuse mezi těmito orgány a teprve pak bude možné odpovědět na váš dotaz. Nicméně musím se přiznat, že už jsem část vaší otázky zapomněl, tak pokud chcete dělat ještě něco dalšího. Velice rád dám slovo zpět paní Ayale Sender, aby zopakovala některé ty další body. Ano, co mě e, zabývá, nebo jakými otázkami se zabýváme při této studii, eh, tak to je, když se rozešle dotezník a pak důvěřujeme tomu, že se řekne, že to je téma, které je, tak říkajíc ještě vysí ve vzduchu nebo ještě není úplně propracované, tak eh, nyní vzniká otázka, zda zde existuje principiálně pozitivní či negativní postoj, eh, jakým způsobem se k tomu staví eh, ta různá grémia. Místo toho, aby se rozesílal dotazník, myslím si, že je nejlepší možnost vypracovat studii, ale pak, když se řekne od samého začátku, ano, Eh, ta studie byla pracována tak, jak byla vypracována a dostanete z toho minimální výsledky, takže myslím si, že by to mělo být prohloubeno. Řekne se, dejme tomu, že existují určité problémy. To také vyplynulo z diskuzí. Existuje problémy s eh, OLAFem, s Europolem. A nyní, když se rozešlou dotazníky, tak si dovedeme představit, že na to nebudou eh, ani pořádné odpovědi. Co jsem se chtěla tedy zeptat? Vy jste opravdu udělali něco, za co vám děkuji. To je dobrá věc. Ovšem, viděli jsme podle odpovědi, že došlo k nějakému konzensu la como fiscalía, cosa que parece bastante. Eh, to je logické, že tedy ten úřad eh, by měl velkou odpovědnost a měl by ty dva podpůrné úřady OLAF a Europol, takže by měl ty dva podpůrné úřady a já jsem se ptala, tedy jaké jsou ty salavé a silné stránky eh, toho, že ten Europol a OLAF eh, budou tedy mít tyto kompetence, hm, protože historicky vždycky jsme měli problém a pořád máme problém s OLAFem, který má problém v tom, že jednak má své ty vyšetřovací pravomoci, eh, tedy bojovat proti podvodům v rámci komise a on je tedy začleněn do, do komise. A já se ptám, zdali tento trojuhelník, tedy Eurojust, eh, eh, Europol, Eurojust, zdali v tomto trojuhelníku bude pořád platit, že OLAF bude součástí pořád komise, anebo bude nezávislý takže také bych chtěla se zeptat, vy jasně hovoříte o tom, že smlouva není v tomto jasná. Komise nám říká, že teď studuje, jakým způsobem eh, tedy pracovat s těmi dočenými články. A já se ptám, když hovoříte o tom, že ta smlouva není jasná, tak v čem není jasná a eh, co tedy chybí v té smlouvě? Proč není jasná? A třetí otázka. Hovoříte o tom, že ta poslední konference eh, státních zástupců, těch justičních orgánů, Eh, justičních orgánů členských států, tak ta eh, zde eh, vyvozujete, že spíše by chtěli pouze spolupráci a nemít nějaký evropský úřad nad nimi. Já se ptám tedy, <laughs> jaký je váš názor? Eh, na vztah mezi eh, těmi eh, státními zastupitelstvími členských států a Eurojustem, protože zde už určitá spolupráce je. A takže zdali by nebylo lepší mít něco navíc, nějakou vyšší úroveň než pohou spolupráci. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman. Prosím, chcete na to reagovat? Především se domnívám, že přidaná hodnota naší studie spočívá v tom, že každý orgán, který je aktivní v této oblasti, dostal možnost vyjádřit své aktuální stanovisko, svůj aktuální názor na věc. A z toho také jasně vyplývá, že je naléhavě potřebné, aby se ty jednotlivé orgány sešly a vedly hloubkovou diskusi. Kromě toho, že jsme obeslali dotazník, jsme také vedli osobní pohovory s hlavními představiteli všech jednotlivých relevantních orgánů, tak, aby měli možnost dále rozvést ty písemné odpovědi, které nám již předtím poslali. Já jsem na začátku zmiňovala, že jsme nezávislá organizace, která vypracovává nezávislou studii. Pokud existují zásadní rozdíly či nesouhlas mezi eh, hlavními hráči, zejména pokud jde o, o to, jakou roli by měli sehrávat v dalším vývoji, tak samozřejmě my jako nezávislá organizace nemůžeme to rozhodnutí přijímat za ně. My můžeme jedině sepsat, k jakým názorovým, jaké názorové rozdíly se v současné době vyskytují. A jak jsem uvedl, obě či všechny instituce či orgány hovoří o potřebě studie dopadů a analýze potřeb, tak aby eh, mohly probíhat další úvahy o tom, jak provést reorganizaci a jaká by byla jejich role do budoucna v této věci. Také eh, v Brugách proběhl strategický seminář, kde jsme opět zjistili, a to nevzešlo ani z těch dotazníků, ani z osobních pohovorů, to vzešlo z diskuse na semináři, existuje celá řada možných scénářů pro reorganizaci OLAFu. Jednou z alternativ, které zazněly na semináři, bylo rozdělit OLAF do tří částí. Byla by zde správní sekce, která by podléhala komisi, dále interní vyšetřovací sekce, ta by spadala pod EUD a trestní vyšetřování potom by mohlo spadat pod EPPO. Ale, jak už jsem říkal, chce to další hodnocení dopadu a podrobnou diskusi mezi těmito orgány, aby se to téma vyřešilo. Zdá se, že je zde příležitost k dosažení konsensu, kdy v první instanci by obě organizace, řekněme, poskytovaly služby, které již nyní poskytují, že by poskytovaly těm evropským vyšetřovatelům. Eh, už menší koncenzus potom panuje v otázce, kdo by těto vyšetřovatele měli být. Jak OLAF, tak Europol eh, tady spatřují prostor pro svoji organizaci. Smlouva o tom nehovoří jasně, takže existuje celá řada možných scénářů pro to, jak to uspořádat. Jsou zde funkční a organizační rozdíly mezi těmi eh, scénáře a orgány, i když článek 6, pardon, 86 hovoří o Eurojustu, eh, není to ve smlouvě se jednoznačně stanoveno. A to potom vyvolává mnoho diskusí mezi těmi organizacemi a vyplývá z toho tedy potřeba, a to naléhavá potřeba, aby se sešli a vedli o tomto tématu podrobnou diskusi. Pane Dohrty, chcete ještě něco doplnit? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych jenom možná ještě něco řekl k souvislostem celé věci a abych také trošku vysvětlil, proč chybí konsenzus a proč to možná není nedostatečně jasné, na co vy se stěžujete, já to chápu. Musíme si uvědomit, že celá tato oblast je stále velice nová eh, z komunitárního hlediska. Až v nedávných letech se to přesunulo z třetího pilíře do komunitárních pravomocí, pravomocí společenství a to tím je dána ta citlivost celé věci a určité, určitá váhavost ze strany členských států, zda vůbec se do toho pouštět. Eh, takže jestli nás nepřekvapí ta eh, vágnost a nejednoznačnost, eh, a souvisí to je s ustanovením smlouvy, kde ta věta o vytvoření EPPO z Eurojustu tam byla schválně uvedena a, a je skutečně vágní. Smlouva rovněž hovoří o nějakém postupném vývoji, kdy třeba devět členských států může něco započít, potom se mohou další připojit a každý se tam tady postupně může nalézt své místo. Tato citlivost a nejednoznačnost se promítá do celého toho systému, kdy, jak se zmiňovala, Eh, státní prokurátoři z členských států třeba na schůzi řeknou, že i eh, když existuje Eurojust, se chtějí pokračovat v prohloubené spolupráci. Taková je dnes realita. Oni mají na vybranou. Eurojust zdaleka není ten orgán, který by měl plnou kontrolu, či eh, byl plně zapojen do všech hlavních či důležitých přezraničních případů. Takže je to taková situace a la carte, kde se členské státy vybírají, jak chtějí postupovat. A proto, myslím, nepřekvapí, že rozhodně nezávidíme komisi její úkol přijít s jednoznačným návrhem, protože ty názory se zatím velice, velice různí a bylo by složité dobrat se byt jen většiny v radě eh, pro jakýkoliv další postup. Jsou dokonce zainteresované strany, které vůbec pochybňují potřebnost EPPO, eh, e tedy Evropského prokurátora. Eh, Na tož, aby měl jasno v tom, jak přesně by se to měl zorganizovat. Takže taková je dnešní realita a myslím si, že parlament má tu možnost eh, ovlivnit tyto diskuse tím, že eh, do toho vstoupíte se svým jasným pohledem na ty jednotlivé scénáře. A myslím si, že naše studie eh, právě poukázala na tu různorodost názorů a poskytla vám aktualizovaný stav věci. Děkuji. Tevrede mevrouw Ayala Sender. Paní Ayala jste spokojená? Dostala jste ty informace, které jste požadovala? Prosím. Takže co se týče této studie, je to samozřejmě tak, že předseda De Magis, který eh, se velice zajímal jako bývalý prokurátor také o tuto studii, <coughs> tak eh, to bylo přeloženo do angličtiny, eh, takže je tomu možné rozumět. Eh, Ten dotyčný je v současné době nemocen, ale hlavní kancelář, vaše hlavní kancelář není odsud eh, daleko a proto předpokládám, že pan de Magistas eh, s vámi může navázat kontakt a případně v rámci dalších rozhovorů se může informovat. Ano, eh, děkuji, takže tímto by byl tento bod ukončen a nyní přecházíme k bodu číslo 5 a to je zpráva pana Marinesku. Pane Marinesku, mám nyní problém a mezi tím již máme také tlumočení do rumunštiny. Výborně. Mm, na začátku eh, dnešního zasedání jsme ještě tlumočení do rumunštiny neměli pravděpodobně došlo k nějakému nedorozumění mezi naším sekretariátem a e, službou tlumočníků, takže e, velice rychle se tento problém vyřešil. Nyní máme kabinu s tlumočením do rumunštiny a z rumunštiny, takže e, tím pádem je také chráněno vaše základní právo a nyní můžete ve svém vlastním jazyce vysvětlit zprávu. Prosím, pane Marinisku. Dobře, tak prosím, sdělte odpovědným osobám, že rumunsky se tady již mluví skoro pět let, a takže je to, já myslím, normální, ne? Že tady eh, eh, budou, bude tedy hm, režim i s rumunštinou, plný režim. Despre raportu privind eficiența pokud jde o <laughs> efektivitu využívání finančních prostředků a mm, pokud jde o odstávky jaderných elektráren, tak zde nejprve k tomu musím říci, že zatím, eh, že nemáme eh, žádnou auditorskou zprávu ani zprávu komise na toto téma. A podle mého názoru to není normální, vzhledem k tomu, že jde o 3 miliardy euro asi, až do posud, které byly vynaloženy na odstávku. Je to eh, částka, která byla vyčleněna na tuto činnost. Rozhodnutí je správné. Členské státy musí dostat podporu při takovéto činnosti. Ale bohužel od přijetí rozhodnutí a dokonce i po prvních eh, eh, návrzích uzavřít reaktor, tak eh, nebyla stanovena žádná časová lhůta a ani lhůta pro přidělování prostředků. Bohužel zatím tyto termíny nemáme, nemáme tedy takovýto detailní plán odstávky reaktoru a v roce 2011 či 2012 eh, budeme diskutovat o rozpočtu 2014. A eh, tudíž je třeba eh, tento problém vyřešit. Nedávno my jsme vydali hodně prostředků na energie, Eh, to byly oprávněné náklady, ale některé členské státy vynaložily hodně peněz na energetické projekty a málo na tu činnost, která je nezbytná a je spojena s uzavíráním jaderných elektránek, respektive odstávkou reaktoru. A takže si myslím, že tato zpráva přichází v dobrý okamžik brzy. Și să sperăm că mai iunie va apărea și raportul. A takže eh, v, eh, v červnu a, a i bude zveřejněna auditorská zpráva Evropského soudního dvora. Jde o e, audit tří projektů a já myslím, že nastala chvíle tedy, aby nám tedy komise a účetní dvůr řekli, co očekávají a jaké požadavky bychom měli požadovat my chceme tedy mít jasný harmonogram pro eh, vyčlenování prostředků na tyto tři projekty a eh, je třeba tedy, aby i eh, bylo možno toto koordinovat. Zkušenost je taková, že peníze, které se vynakládají na tyto projekty, pouze na jednu elektrárnu, tak ty ale Mm, v podstatě nelze eh, převést na ty další elektrárny. Je třeba tedy mít jasné projekty, které se týkají eh, vyřazení z provozu těchto elektráren, což tady zatím chybí. Eh, Děkuji vám. Opět se dívám směrem ke komisi. Pan Kirchner je zde, myslím, z generálního ředitelství energetika a je důležitým zastáncem té, tohoto tématu. A také je členem štábu příslušného, prosím. Marinesko. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Marineskovi za jeho cenou zprávu a konkrétně za to, že provedl vyhodnocení účinnosti a efektivnosti účelnosti toho, kde to bude zařazeno do rámce, nebo je zařazeno do rámce, podle něž byla nastavena celkově ta podpora. To je pro nás velice důležité. Komise celkově souhlasí se závěry této zprávy. Komise se je také plně vědoma věcí, kde je potřeba situaci zlepšit. A jsme v úzkém kontaktu a diskutujeme to, projednáváme to s dotčenými třemi členskými státy tak abychom dosáhli posunu a zlepšení. Vaše zpráva, jak správně uvádíte, pane Marinesku, také přináší jedno důležité zjištění, které eh, poslouží jako důležitý podklad pro komisi, až se bude jednat o další podpoře po roce 2013. V této souvislosti komise zamýšlí, abych vám poskytl dva konkrétní příklady Eh, o kterých se zmiňujete ve své zprávě, že by tedy eh, eh, dostupnost detailního plánu komise byla podmíněna, že by tam byly stanoveny podmínky jako provedení studie hodnocení dopadu a, a vypracování finančního plánu. Čili je třeba říct si, za jakých podmínek ty prostředky budou poskytnuty. Zpráva také na několika místech vyzývá komisi, aby podala informace, vyjasnila věci. Samozřejmě my jsme k tomuto připraveni vám ty informace poskytnout. Jenom bych tady rád ještě jednou stvrdil, protože to je věc, která se řešila také včera, když se to stanovisko projednávalo, když se projednávalo stanovisko k této zprávě výboru ITRE, že pokud je o bezpečné, že tedy bezpečné eh, vyřazování z provozu je pro komisi prioritou a na závěr jenom poděkuji za tuto důležitou zprávu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, paní Ivanová. Ještě se k tomu chce vyjádřit. Prosím, paní Ivanová a pak dostane slovo ještě pan Marinesku na závěr. Prosím, paní Ivanová. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za jeho konstruktivní práci Ráda bych eh, přivítala finanční pomoc a solidaritu ze strany Evropské unie, bez níž by asi vyřazení z provozu u Kozloduje v Bulharsku bylo nemožné. Nicméně bych ráda poukázala na tři věci. Eh, položila tři otázky zpravodaji a jednu otázku komisi. Nejprve je tady tvrzení v odstavci 28. Eh, zmiňoval se o tom zástupce komise. Je to otázka bezpečnosti. V odstavci 28 se zdůrazňuje, že hlavním cílem u e, předčasného uzavírání jaderných elektráren, e, že hlavním cílem tedy tady je bezpečnost. Můžete nám prosím říci, o který stát e, tady jde a o který reaktor, protože pokud jde o ty bloky Eh, jaderné bloky eh, v Bulharsku, tak eh, mezinárodní posudky potvrdily, že to odpovídá mezinárodním bezpečnostním normám. Dále otázka využívání prostředků určených na vyřazení z provozu. Podle nařízení z července 2010, které se týká přímé finanční pomoci té bulharské jaderné elektrárně, tak podle mého, jak se to já vykládám, eh, článek 2 konkrétně, stanoví, jak mohou být eh, ty prostředky vynakládány na tedy vyřazení z provozu a proto se domnívám, že také ty, ty finanční prostředky eh, není pravda, že by nebyly nějak užitečné pro energetickou bilanci Bulharska, je totiž třeba kompenzovat tuto obrovskou ztrátu eh, velkého zdroje elektrické energie. Dále odstavec 25 zdůrazňuje, že komise má problém, eh, naráží ve své práci na problém se získáváním informací. Můžete nám prosím říci, u kterých členských států narážíte na takovéto problémy a v čem spočívají? Děkuji. Eh, Děkuji, paní Ivanova. Eh, to byly velice specifické otázky. Pane Kirchner, můžete nám dále pomoci? Zodpovědět je, prosím. Okay, já, uh... Ano, jistě. To není žádný problém. Když jsem hovořil o bezpečném vyřazení z provozu, tak jsem měl na mysli to, jaká je naše role při provádění uh, Eh, evropské podpory pro vyřazení z provozu těch tří jaderných elektráren Ignaliny, Kozloduje a Jaslovských Bohunic. Neměl jsem tím na mysli důvody, které vedly k vyřazení z provozu. Bezpečné vyřazení z provozu je důležité, protože vždy je s tím spojeno eh, riziko, je třeba řešit otázku vyhořelého paliva, eh, že tady o radioaktivní materiál, radioaktivní odpad, takže samozřejmě vždy hrozí riziko negativního dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí. Proto je bezpečnost vyřazení z provozu pro nás velice důležitým kritériem. Pokud jde o to nařízení, hovořila jste o tom, že ty prostředky byly použity na eh, vyřazení z provozu a jiné účely. Zatím účelem byl ten fond eh, ustaven pro vyřazení, vyřazování z provozu, ale také pro opatření, která která zmírňují účinky předčasného vyřazení z provozu. Takže tady plně s vámi souhlasíme. Proto také byly vyčleněny další prostředky pro Bulharsko do konce tohoto finančního výhledu, tedy do roku 2013. Já chápu, pokud jsem to tady dobře pochopil, tak ty eh, potíže s získáváním informací eh, ze strany komise se netýkaly netýkaly toho podporného programu, ale eh, když, ale toho, když jsme pracovali druhou zprávu pro radu a parlament o řízení finančních zdrojů. Tam v počáteční fázi jsme obeslali dotazník a nedostali jsme na něj včas odpovědi. Bylo to všem rychle vyřešeno bilaterálními jednáními s bulharskou vládou tehdy, takže z naší strany tady není žádný problém se získáváním informací, které potřebujeme pro svou práci. Nova niet helemaal gelukkig gemaakt. Hm, děkuji, ale když vidím reakci paní Ivanovu, tak není úplně eh, spokojená s tou odpovědí. Prosím, měla jste ještě dotaz, paní Ivanova. Благодаря, господин председател. Напротив, удовлетворена. Ano, děkuji, pane předsedo. Naopak, já jsem spokojená s touto odpovědí a chci poděkovat zástupci komisi za toto Jenom bych chtěla upřesnit eh, tu první otázku. Tady nejde o bezpečnost vyřazení z provozu, ale chtěla bych říci, že eh, že jsme eh, ten reaktor museli uzavřít právě proto, že nebyl bezpečný. Nejde o bezpečnost toho procesu vyřazování z provozu. A mezinárodní experti nám ukázali, že s tímto reaktorem ale nebyly problémy. Dank voor deze toelichting. Um... Děkuji za toto vyjasnění. A dávám slovo ještě panu zpravodaji pro závěrečné poznámky. Prosím. Mulțumesc, domnule <clears throat> președinte. Referitor la, la, la aliniatu... Děkuji, pane předsedo. Takže pokud jde o ten odstavec 28, tak tam se uvádí, že cílem Cílem finanční podpory bylo zajistit bezpečnost jaderných elektráren. A pro to musíme tento aspekt zde zdůraznit. E, ty tři dočené členské státy v smlouvě o přistoupení mm, se zavázaly k tomu, že uzavřou tyto reaktory tak, aby zajistili eh, to, že budou respektovány evropské normy bezpečnosti. Já děkuji komisi za tyto připomínky. Mm, já myslím, že by bylo dobré, kdyby eh, komise zde dokončila to své hodnocení, o kterém zde se hovoří, a tak, aby parlament byl informován o analýze, výsledcích analýzy komise. Mm, je to tedy studie, hodnocení, které nás hodně zajímá. Děkuji. Eh, Děkuji panu zpravodaji. Kolegové nyní mají určitou dobu na pozměnění vaší zprávy a to do středy 3. února 12 hodin. Pak 3. Eh, března budeme o vaší zprávě hlasovat, tak to je to plánováno. Nyní se dostáváme, eh, bod 5 eh, je ukončen, děkujeme také komisi za účast na rozpravě. Eh, bod číslo 6 různé. Chtějí se k tomu ještě kolegové vyjádřit? Ne. Takže tímto končím tuto schůzi a příští schůze se koná 10. února, to je čtvrtek před Štrásburkem a to budeme mít opět plný eh, program. Takže děkuji vám za vaši spolupráci a přeji šťastnou cestu domů těm, kteří již dnes jedou domů.